Přichází předseda. Dámy a pánové, kolegové, budeme pokračovat v zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání už je k dispozici. Máte k tomu nějaké připomínky? mohu říct, že zápis je schválen. Další bod na pořadu jednání je společná rozprava o reformě společné zemědělské politiky podle článku